Le président de la République d'Estonie, le président Ilves. Předseda Estonské republiky, pan předseda Ilves. Pardon, prezident, omlouvám se. Milé kolegyně, milí kolegové, je pro mne mimořádným potěšením přivítat mezi námi našeho bývalého kolegu Tomase Ilvese. Pan Ilves se vrátil na místo, kde působil celou řadu let jako poslanec Evropského parlamentu. Dnes k nám přichází po druhé eh, z titulu prezidenta Estonské republiky. Vážený pane prezidente, milí kolego, je mimořádným potěšením vás mezi námi přivítat a okamžitě vám také dám slovo. Slovo má prezident Estonska. Dámy a pánové, začnu tím, že se omluvím za svůj hlas, ale něco jsem si přivezl z Estonska. Když jsem před deseti lety opouštěl tento parlament, abych se pustil do nové funkce v mé zemi, tak nebyla migrační krize, nedocházelo k násilným změnám hranic, nehovořilo se o tom, že by Evropa jako projekt mohla strok skotat nebyl smartfony, sledování po internetu, neexistoval Uber. Dámy a pánové, uplynuly tři čtvrtiny století a měli jsme mantru, že Evropa je mírový projekt. První tři čtvrtiny tohoto století Evropa, nebo abych byl přesný, půlka Evropy, žila a prosperovala v bezpečnosti, i když to bylo ve stínu agresivního Sovětského svazu. Poslední čtvrtina století proběhla bez externích hrozeb a snažili jsme se reintegrovat Evropu tak, abychom osvobodili, pomohli osvobodit národy, které se vyvázaly z totalitní nadvlády. Dnes jsme konfrontováni s novými existenciálními vnějšími a jak jsme v Paříži viděli naposled v listopadu i vnitřními hrozbami. Bojíme se, že Evropa pro mnoho lidí už není tou správnou odpovědí. V uších mi zní verše Williama Butlera Jejce o kroužení anarchii. The falconer, things fall apart, the center cannot hold mere anarchy is loosed upon the world. Podívejme se tedy na tuto novou realitu, které čelíme. čelíme. Evropa je uprostřed transformační krize. Vydržíme a nebo to za nás vyřídí jiné. Transformační krize která by měla osvědčit, zda všechno to, čeho Evropa dosáhla krok za krokem od dob Moneta a Schumana, dostáváme se k bodu zlomu, kdy buď budeme společně silnější, a nebo kdy to všechno ovládnou odstředivé síly. Je důležité přiznat, že mnohé z té krize se dalo předvídat. Věděli jsme, že jsou vážné problémy, ale řešili jsme vnitřní evropskou krizi eura až do situace, kdy byla prakticky nezvladatelná. Nakonec eh, jsme si říkali, že je to největší hrozba pro evropský projekt. Jak jsme se mýlili? Také jsme věděli a dlouhou dobu, že velké rozdíly v příjmech a demokracii mezi Evropou a jejími bezprostředními sousedy na jihu a východě jsou časovanou bombou, která tiše tiká. Snažili, nesnažili jsme se omezit vliv autoritativních režimů na jihu a po celé oblasti Středomoří. Dnes migrace, masivní migrace, lidí, kteří prchají z oblasti hrůzného vraždění a systematické brutality Daesh. To je migrace, která má částečně ekonomické, částečně humanitární účely a ohrožuje Evropu jako nikdy předtím. Schengen je ohrožen. Některé země odmítají přijímat uprchlíky, jiné jsou uprchlíky zaplaveny. Solidarita se drolí. Někteří odmítají pomáhat, jiní po říkají, že solidarita je dvousměrná ulice. Strukturální a kohezní fondy jsou také nákladnou manifestací solidarity. Dámy a pánové, jsme zděšeni, když posloucháme, jaká čísla to jsou. Milion uprchlíků a migrantů, kteří přešli do Evropy a předpověď, že v příštích dvou letech přijdou další dva miliony. Ano, jsou to ohromná čísla. Ano, je to náročné pro sociální soudržnost, pro naše rozpočty. Ale už jsme zažili horší věci a zvládli jsme je v Evropě roku 1946. Jenom Německo mělo 12 milionů vnitřních uprchlíků dalších 12 milionů přesídlených osob z 20 různých národů. Aby se to vyřešilo během tří let, kdy UNRA, agentura spojených národů, utratila přepočítáno na dnešní hodnotu 50 miliard eur. Říkám to číslo proto, pro ilustraci, abych věděl, abychom věděli, s jak skličující perspektivou byli konfrontováni naši prarodiče. Nebyly instituce, dokonce neměli ani suverénní vládu. A to všechno se odehrálo v době, než vůbec začal platit Marshallův plán. Tedy, dámy a pánové, zmobilizujme svůj důvtip a své síly. Neměli bychom, měli bychom opustit nerozhodnost. Zvládneme tuhle migrační krizi, pokud ukážeme rozhodnost svých předků. Musíme jednat solidárně s těmi členskými státy, které nesou břemeno krize. Musíme přijmout fungující formu dělby břemene. Také musíme převzít plnou kontrolu nad vnější hranicí Evropské unie. Nemůžeme být bez hranic, jak uvnitř, tak navenek takhle se nedostanu ke konci. Také musíme mít fungující společnou asilovou politiku, hlavně co se týká zamítání podezřelých žálostí a vracení ilegálních imigrantů. Je to tak těžké, když se podíváme na to, čemu Evropa čelila v době po druhé světové válce? Dámy a pánové, po hrůzách pařížských útoků se obávám, že uprchlická krize jenom přileje oleje do ohně pro populisty a extremisty. Vidíme ty argumenty, které už jsme zažili, že nemůžeme přijímat uprchlíky, protože jsou to teroristi, eh, přičemž se zapomíná, že uprchlíci do Evropy utíkají před tím samým režimem, před tou samou brutalitou a tím samým vražděním, jaké jsme zažili v Paříži, ale daleko ve větším měřítku. Politické projevy dnes často používají jazyk, který se ještě před několika málo lety objevoval jenom v anonymních onlineových diskuzích. Demokraté, centristé brání mírnou odpovědnou politiku a stále se dostávají pod tlak, pokud se na ně neútočí přímo. Extremistické strany a politici využívají stávající uprchlickou krizi, stejně jako využívali ekonomickou krizi, jako využívali nespokojenost voličů, s mírným přístupem evropských eh, špiček. Občané chtějí rozhodnou reakci na krizi, tradiční strany ji neposkytují a proto se občané obracejí k těm, jejichž retorika zní rozhodně a jejich takzvaná rozhodnost často v podstatě přichází s neevropskými řešeními což jsou řešení, jichž se Evropa navždy chtěla zbavit. Tak inter alia to říkám jako dítě uprchlíků, kteří uprchli před terorem ve své vlasti v Estonsku za druhé světové války. To je důvod, proč mám ten akcent, jaký mám. Mí rodiče neměli pocit ve Švédsku, že by byli vždycky vítáni, ale rozhodně dostali šanci. A já doufám, že za několik dekád od dnešního dne bude prezident demokratické Sýrie hovořit třeba s lehkým německým přízvokem. Dámy a pánové, zatímco eurokrizi jsme mohli předvídat a migrační krizi také, tak jednu krizi, kterou jsme nepředvídali, a je to ta, která souvisí s invazí a anšlusem Krymu, po němž následovala invaze do Donbasu. Nebudu se tomu věnovat do podrobností, ale musím konstatovat, že to, co se stalo, bylo porušením jakýchkoliv základních evropských bezpečnostních smluv, ať už je to charta OSN, Závěrečný akt konference z Helsing z roku 1975, Pařížská charta z roku 1990 a Rusko také porušilo Budapešské memorandum z roku 1994, které zaručovalo Ukrajině teritoriální integritu za to, že se vzdá jaderného arzenálu, který v té době byl třetí největší na světě. Jinými slovy, Nemůžeme už nadále předpokládat, že smlouvy, na kterých stojí Evropa, zdůrazňuji, a evropská bezpečnost od druhé světové války stále ještě platí. Evropská unie na to reagovala rychle a jednotě, a to, jednotně a to mělo odstračující efekt. Sankce byly efektivní, ale evropské unijní vztahy s Ruskem budou nějakou dobu velmi napjaté. Strategická trpělivost je to, co bude důležité. Někteří volají po dialogu, ano, ale dialog sám není politikou. Rozhodně to není politikou, již se dá čelit agresi. Alespoň to jsme se měli naučit z Níchova 1938. Ladies and gentlemen, I... Dámy a pánové, hovořil jsem o evropských krizích. Některé z nich jsme měli předvídat, některé jsme nemohli. A nyní se obrátím v druhé polovině mého projevu mm, do budoucnosti a k dlouhodobé krizi, které můžeme zabránit kterou musíme, které musíme předvídat, než eh, se odstneme úplně v úzkých. Evropská klesající konkurenceschopnost a produktivita v rychle se měnícím propojeném digitálním světě eh, společně s hlavním ekonomem Světové banky jsem spolupředsedal při přípravě dlou první velké bankovní studie týkající se Eh, informačních technologií pro zlepšení společnosti a jejich řízení. Eh, obecně eh, se projevuje, že dlouhodobě se si Evropa činí dobře, ale když se podíváme, dochází rovněž k chybám, protože Evropa začíná být až druhým hráčem, srovnáme-li ji se Spojenými státy, ale rovněž s Indií a Čínou. Digitální revoluce by mohla být požehnáním pro jednotný trh. Dnes vidíme rodící se panevropské trhy v takových odvětvích jako zdravotnictví, bankovnictví, doprava, které několik desetiletí zpět byly v podstatě lokální. Ovšem v jednotlivých členských státech jednotlivá legislativa zůstává roztříštěná a my ztrácíme díky nepřítomnosti jednotného eh, digitálního trhu pro využití příležitostí, které to jsou eh, Eh, když se podíváme, já to vím také velice dobře na základě eh, toho, co mi bylo řečeno, eh, když se mi ve Švédsku stalo to, že jsem nemohl podnikat a já jsem řekl, promiňte, stěhuji se do USA a eh, o šest měsíců později jsem dosáhl velkého množství investic do společnosti, která byla s mnohonásobným ziskem prodána. Kdybychom byli, měli, a či aspoň teď měli digitální jednotný trh, už bychom na to mohli být daleko lépe. A Řekl bych, že toto se opakuje znovu a znovu a znovu v každém členském státě. Před 60 lety položila římská smlouva základ pro to, čemu říkáme čtyři základní svobody, svoboda pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. Neexistovalo nic digitálního. Počítačové využití bylo v dětských střevících. Dnes žijeme v naprosto odlišném světě. Než rozeznáme, než pochopíme, jak hluboké změny změny nastaly, zejména za posledních 10-15 let, Evropa bude zaostávat stejně tak jako její občané využívání a zvládání výzvy digitální revoluce vyžaduje vynalézovost podniků, obchodu občanské společnosti a veškerých eh, úrovní vlády. Eh, síly trhu a business modely budou prvními lídři v naší eh, reakci na tuto výzvu, ale legislativa je musí podporovat. Musíme si uvědomit rozměr těchto změn a proto já bych navrhl, abychom k těm eh, čtyřem základním svobodám přidal další pátou a sice pátou svobodu která by mohla, mý, mohla být součástí, nebo v minulosti byla součástí těch čtyřech základních svobod, ale teď by měla dostat svůj separátní statut svobodného pohybu údajů či dat, eh, protože je třeba, aby nám pomáhala k pokroku překonávání hranic. Návrh Komise pro jednotný digitální trh jistě eh, bylo základem pro volný pohyb údajů, ale musí se to dít za dodržování pravidel jednotného trhu a ne pouze tím, že se stanoví cíle, které musí být eh, dosaženy k určité lhutě. Co by tato pátá svoboda znamenala pro naše občany? Za prvé, měli bychom přístup ke službám, pro které, za které platíme v celé Evropské Evropské unii. Znamenalo by to, že um, internetový obchod nemůže být omezen pouze na zemi, kde máme náš bankovní účet. Evropští občané mohou využívat digitálního zboží a služeb, bude-li dosaženo jednotného digitálního trhu a nebude situace taková, jaká je teď. Dnes je daleko, jednější, eh, daleko jednodušší prodat láhev olivového oleje ze Sicílie na severu Arktidy, než poslat píseň po iTunesu přes hranici. Mohu vám říci, že v mé zemi máme digitální možnosti, mohu jít do jakékoliv lékárny a mohu si online nakoupit či objednat své léky, ale nemohu to dělat mimo mou zemi. I když já nevidím důvod, proč bych nemohl jít do lékárny ve Štrasburku, a aniž bych měl v ruce papírový recept všechno je technologicky možné, je to v našich rukou. Ovšem svobodný pohyb údajů není jenom o obchodování. Jako každá základní svoboda Evropské unie znamená svoln, svobodný pohyb údajů, práva i odpovědnost a k ním patří také ochrana a vlastnictví osobních údajů a svoboda rozhodovat o jejich užití jsou základní podmínkou pro dodržení hodnoty těchto údajů. Chtěl bych poblahopřát na, k tomu, že jste uzavřeli vyjednávání k nové ochraně osobních údajů, což eh, ukazuje, že jste rozpoznali eh, ten, tu základní potřebu. Eh, bude to znamenat individuální, skutečné vlastnictví údajů tomu, komu přísluší právo na jejich kontrolu a také zaručit lepší bezpečnost, aby se zamezilo stávající frustraci společnosti i občanů a přispěje to ke transparentnosti. Musíme usilovat o ekonomiku dat, kde svobodný pohyb dat bude pracovat i bude fungovat i na neosobní úrovni na neosobních údajích. Podívejme se na data, která vznikají eh, díky našim vozidlům, domovům a díky stále více propojeným přístrojům a průmyslům, čemuž Německo říká Industry 4.0. Evropa musí investovat do nových technologií, zejména do šifrovacích technologií a řetězových technologií. Musíme využívat a prohlubovat jejich využití. A nakonec volný pohyb zboží znamená nejenom přístavy a cesty. Potřebujeme moderní digitální infrastrukturu, abychom tuto pátou svobodu mohli skutečně uskutečnit za pomoci 5 gigatechnologií a kabelů z optických vláken, abychom skutečně skutečně dostali propojení až do posledního místa uživatele. Naše venkovní oblasti, které měly takový užitek ze společné zemědělské politiky, vyžadují v tomto novém světě stejný přístup k internetu jako kdokoliv jiný ve městě začlenování je zcela zásadní. Je zásadní, aby užitek z, této digitální, z těchto dividálních dividend mohli sdílet všichni. A estonská zkušenost mě naplňuje optimismem. Od roku 2005 máme online hlasování v devíti národních, regionálních a evropských volbách. Můžete si možná myslet, že to využívají pouze mladé městské elity. Ale když se na to podíváme, sociologický výzkum prokázal, že tady není žádný demografický rozdíl mezi městem a venkovem. Důchodci živící, žijící v malé vesnici hlasují online, skypují s jejich rodinou a zůstávají ve styku s jejich doktorem online. A chtěl bych řekl, že v Estonsku něco takového bylo zahájeno a teď se to přijímá i v jiných členských státech. Zároveň, dámy a pánové, si musíme klást otázku, kam nás vede digitální revoluce, jaká, jak bude vypadat budoucnost práce v digitálním věku, co se stane s povoláními řidičů, taxíků, dělníků a zítra s těmi rozvinutými technologiemi, co se stane s profesí doktorů a účetních Každá bývalá průmyslová revoluce zvýšila zaměstnanost, nahradila starou práci daleko kvalifikovanější a lépe placenou prací, ale my ještě nevíme, zda historie se bude opakovat. Stále se nacházíme pouze na počátku digitální revoluce. A je třeba připustit, že tady nemáme žádné jasné a jisté odpovědi. Ale vím jednu věc. Digitální revoluce, stejně tak jako krize eurozóny, situace na Krymu a situace uprchlíků nás vyzývá k tomu, abychom mobilizovali to nejlepší v nás v době, kdy politika se dotýká základních instinktů našich občanů. Ale tyto výzvy nemusí být nepřekonatelná. Toto je doba, abychom pokorně pokračovali ve stopách našich předchůdců z roku 1957, 1989, 1991 a 2004. Také oni čelili nejistotě a přitom se dostali ku předu. Ustoupíme-li populistům a budeme říkat, že Evropě nelze důvěřovat, dámy a pánové, pak žádná krize, ať je předvídat přijatelná či nikoli, nenajde adekvátní řešení, ať už je to migrace, euro nebo vojenské agrese. A také výzva technologických změn. Řešení, které by nás navracely k politice národních států, by nás vrátily do předválečné éry. E, to byla éra, kdy krátkozrakost a podlezání sousedům vedlo k politice oko za oko, zub za zub. Zpátky k době, kdy uh, Eh, se zdá, kdy si někteří mysleli, že konají správně. A kam to dovedlo, to jsme viděli mnohokrát v evropských dějinách. Nedělejme si iluze, eh, co nás čeká, budeme-li váhat či klopítat. A teď bych rád citoval opět Jeta. Naprostý nedostatek veškerých přesvědčení, zatímco největší zlo se šíří vášnivou intenzitou ve světě. Volba je na nás. Děkuji vám za vaši pozornost. Mnohokrát děkuji, vážené kolegyně a kolegové, za váš potlesk. Děkuji mnohokrát, pane prezidente, za vaši inspirující řeč. Myslím, že nemám co dodat. Ostatně, eh, co se týče toho potlesku a i toho protestu, myslím si, že váš projev byl velmi zacílený a za to vám chceme upřímně eh, poděkovat. Kyrios Proiderus. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούμε. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváme se k hlasování. Zaujměte prosím vaše místa. Pan Hutkinson, paní Hutkinson se chce vyjádřit. Technická připomínka. Eh, co byste nám chtěla sdělit, prosím, k jakému eh, bodu se to vztahuje? Taková právní věc, která se mi stala u nás doma chci vysvětlit a poděkovat svým kolegům za podporu v této věci napříč parlamentem za